Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové. Nesmírně ráda vás tu dnes vidím. Doufám, že včera jste měli úspěšnou cestu. Má cesta byla velmi zajímavá. 14 hodin mi trvalo, než jsem se dostala do Bruselu. Kvůli tomu neuvěřitelnému chaosu. Ale takže dnes začínáme dnešní den hlasováním a začneme hlasováním o naší zprávě. Eh, jejíž zpravodajem je pan Škrlec, politika soudržnosti a oběhové hospodářství. Děkuji, chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Dobrá. Takže přejdeme rovnou k hlasování a začínáme pozměňovacím návrhem 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 13 pro,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 proti, zdrželi se. Schváleno 31 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 30 pro, proti, pardon. Pro, aha, aha, omlouvám se. To, to podpadá, takže rovnou 32 pro, 32 Druhá část. První část tedy. Takže 32 první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 32 druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítá se. 33 pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh 42 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5 pro, Pokud jsme schválili 42, NV12 odpadá. Proto rovnou kompromis 5. Pro, proti, zdrželi jsme. Schváleno 47 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 47 elektronicky, zahajujeme hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 51. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 61 ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoliv. Takže 61 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 85 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh 90 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se Schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 104 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 105 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 112 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 113 s ústním návrhem. Někdo je proti ústním pozměňovacímu návrhu nikoli. Takže hlasujeme 113 ve smyslu tohoto návrhu. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 16. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 18. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 128 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 130, tedy návrh 131 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se NV6 pro, proti, strželi se. Zamítá se NV7 pro, proti, strželi se. Schváleno. NV8 pro, proti, strželi se. Zamítá se. NV9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. NV10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno nv 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. nv 16 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. nv 17 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. nv 18 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. nv 19 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. nv 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. nv 22 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování. A zpráva pana Škrlece je přijatá. Blahopřejeme, pane Škrlec. A dlužno ještě zmínit, že jeden hlas plus ve prospěch té hlas zpravodaje, který si zapomněl hlasovací kartu. Ale to se může stát každému, pane Škrlec. The next, the next... Další hlasování je naše stanovisko o roli měst v rámci institučního eh, rámce Evropské unie zpráva výboru Havko a pan Olbricht vypracoval toto eh, naše stanovisko k této zprávě. Takže pane Olbricht, pan... není to, že přecházíme rovnou k hlasování kompromisem jedna začneme. Pro, proti, zdrželi se, přijato. šest pro, <clears throat> proti, zdrželi se přijato. 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Pro, eh, proti, zdrželi se zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se Přijato. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 27. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat e, o celém dokumentu. Konečné hlasování zahajuji elektronicky. Končím hlasování. 30 pro. Tedy stanovisko je přijato 30 hlasy Ehm, ku třem. Nyní další hlasování. To je usnesení, které jsme připravili ehm, jménem výboru REGI ohledně řešení eh, konkrétních potřeb eh, venkovských a eh, ehm, hornatých oblastí, nebo horských oblastí, pardon. Mm, než přejdeme k hlasování, Chtěla bych říct, že jsme se rozhodli připravit toto usnesení 25. dubna. Koordinátoři souhlasili s návrhem předložit toto usnesení. Návrh usnesení byl dán k dispozici v angličtině písemným řízením všem členům našeho výboru mm, Obdrželi jsme 42 pozměňovacích návrhů. E, teď ještě řeknu, jaké nás čekají další kroky ohledně tohoto usnesení. Koordinátoři připraví e, otázku pro ústní zodpovězení podle pravidla 128 jednacího řádu. A tuto otázku potom předložím jménem výboru. Pokud politické skupiny souhlasí s tím, aby to bylo na pořadu jednání, eh, bude nás potom čekat ohledně této otázky diskuse na plenárním zasedání. Takže tolik jsem vám jenom chtěla připomenout. Jinak mm, nemám k tomu eh, nic více, eh, co říci. Děkuji všem za přispění k tomuto usnesení. Děkuji za aktivní spolupráci, tedy s předkládáním pozměňovacích návrhů a kompromisy. A začneme hned pozměňovacím návrhem číslo 3. To je ten ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Dobrá, takže budeme hlasovat spolu s pozměňovacím návrhem. Pro, proti, pro, zdrželi se. Přijato. Čtyřka zase s ústním pozměňovacím návrhem, někdo proti němu? Ne, takže hlasujeme o čtyřce spolu s ústním e, návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisy jedna. Eh, zde mám ústní pozměňovací návrh protože druhá věta kompromisu byla změněna včera večer. Dnes tam je, zatímco většina obč- mnoho občanů v těchto oblastech by měli eh, získat um, ujištění, že budou mít stejné příležitosti jako ti, kteří žijí v městských oblastech. Pokud mohu dodat, Nyní se to také týká eh, pozměňovacích návrhů 10 a 11. Ten kompromis už se to nevztahuje pouze na recital E, ale i na recital G. Pokud tedy tento kompromis bude přijat. Mm, děkuji. Mm, chtěla jsem to sama říct. Eh, tento kompromis tedy pokrývá řadu pozměňovacích návrhů, konkrétně 7, 10, 11 a 31. To jsou pozměňovací návrhy, které se týkají recitálu G. Takže kompromis 1 pokrývá recitál E a G, tedy úvodní ustanovení. A nyní, když už jsme si to vysvětlili, kdo je pro kompromis 1. Proti, zdrželi se, přijato. 8. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale překontrolujeme si to elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pan Škrlec? Ano, přijato. Devítka odpadá, takže jdeme k třináctce. Třináct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtrnáct pro? Proti? Zdrželi se?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 proti, zdrželi se, přijato. Číslo 37, pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro. A 38 odpadá, protože byla přijata 37. Děkuji. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování elektronicky o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 31 hlasů pro. Děkuji. Takže hlasování je u konce. A nyní budeme pokračovat. Dalším bodem na pořadu jednání a to je e, zvážení e, projednání návrhu zprávy Prosím, všichni z vás, kteří odcházíte, eh, učiňte tak eh, potichu. Děkuji. <clears throat> Takže nyní nás čeká další bod na pořadu jednání a to je zvážení návrhu zprávy kterou vypracoval pan zpravodaj Pascal Arimont. A jde zde o specifická opatření pro Řecko podle nařízení 2015 lomeno 1839. Prosím o klid v sále. Děkuji. Pane Arimonte, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já dnes eh, vlastně zopakuji to, co jsem eh, udělal už před 14 dny, a to znamená, že krátce představím svou zprávu. Jde o zprávu Evropského parlamentu konkrétně výboru pro regionální politiku o specifických opatřeních pro Řecko eh, v souladu s nařízením 2015 lomeno 1839. Eh, jakoby jakousi preambuli bych chtěl uvést, že se nejedná o diskusi o důvodech přijetí eh, těchto zvláštních opatření nebo toho, proč se Řecko dostalo do této situace. Jde výhradně o otázku, jaké dopady měla naše opatření, zda tedy pozitivní nebo negativní a zda se podařilo tedy v pozitivním nebo negativním duchu tento projekt uzavřít a e, určitě e, to e, nebude hodnocení politických důvodů, Eh, já si myslím, že pro politické hodnocení zde není místo. Takže tolik úvodem. O co tady jde? Jde o to, že komise v roce 2015 zcela správně rozpoznala, že Řecko na základě eh, situace, do které se země dostala eh, z důvodu finanční a hospodářské krize, že tedy Řecko nebylo schopno eh, využívat projekty, využívat tady prostředky z fondu eh, pro regionální rozvoj z kolenzních fondů, poněvadž neměla dostatek vlastních prostředků na toto. Eh, komise navrhla dvě konkrétní opatření, která by mohla státu pomoci. Jednak šlo o to, že pro období v letech 2007 až 2013 eh, se zrušila kofinanc, se zrušilo kofinancování ze strany Řecka, to znamená, že Evropská unie financovala příslušné projekty stoprocentně. To tedy vedlo ke zvýšení likvidity o jednu miliardu euro, nebo mohlo to vést ke zvýšení této likvidity. A druhé opatření spočívalo v tom, že v období 2014 až 2020 eh, byly uvolněny nebo měly být uvolněny eh, prostředky předčasně, jako jakási záloha a opět eh, byla to zhruba jedna miliarda z celkových zhruba dvou miliard. Jednalo se, jak už tedy titul napovídá, o specifické opatření, Eh, které jsme zde přijali eh, ve zjednodušeném postupu zde v parlamentu, a to protože to byla záležitost velice naléhavá. Toto opatření, tedy těto, tyto prostředky ve výši 2 miliard, Řecko velice nezbytně a naléhavě potřebovalo. Eh, v nařízení se říká, že do prosince 2016 Řecko bylo povinno vypracovat zprávu. Ehm, my teď eh, máme rok 2018 a to, že jsme eh, tu zprávu eh, tolik spostili, je dáno tím, že tuto zprávu Řecko vypracovalo nikoli v prosinci 16, ale až v květnu 2017. A Eh, dokonce se tím zabývala ústní interpelace eh, na plenárním zasedání ve Štrasburku. Eh, já jsem tuto zprávu dostal předělenou teprve v prosinci 2017. Já jsem to musel vyhodnotit a proto ji předkládám teprve nyní, čili tolik k procedurálním záležitostem. V návrhu zprávy jsem provedl také zhodnocení a je možné dospěli k závěru, že tato dodatečná likvidita byla účinně a efektivně eh, využita k dokončení řady projektů. Eh, Řecko v této době pracovalo se seznamem prioritních projektů, bylo jich celkem 188 a v tomto období šlo o celkem 11,5 miliardy eur na období 2007 až 2013. To bylo 55 všech projektů pro toto období. Z toho 136 projektů bylo dokončeno do konce roku 2017 a 24 z těchto prioritních projektů eh, bylo převedeno do příštího období 14 až 20, 21 projektů ve výši 1,1 miliard eur eh, bylo eh, přerušeno a nepokračovalo se nich. Příkladem úspěšně dovršených projektů, takzvaných tedy eh, mostních nebo přemostovacích projektů z předchozího období, můžeme Eh, uvést veškeré dálnice, které byly opraveny, rekonstruovány, nebo metro v Soloně, případně vlakové spojení eh, tyto realiany klady. To všechno jsou projekty, které na základě těchto specifických opatření skutečně byly dokončeny. Bez těchto opatření Eh, schválených parlamentem a radou by tyto projekty dosud nebyly dokončeny a důsledkem by bylo to, že Řecko, řecký stát by musel tyto rozpracované projekty dofinancovat sám, což nebylo možné. Eh, a to by samozřejmě vedlo jenom k prohloubení krize a museli by se také vracet peníze, které už byly dány eh, Evropou, poněvadž eh, vlastní financování nebylo zajištěno. Eh, takže v současném období máme projekty, které dále běží a máme zde dvě pozitivní čísla a to je důležitý údaj a sice, že absorpční schopnost v období 2007 až 2013 je 100%, čili veškeré prostředky, které byly poskytnuty, se skutečně využily v projektech a to de facto bylo i podmínkou Eh, tohoto nařízení, že tedy ty prostředky nesmí být využity jinak. A druhé číslo také pozitivní, a sice, že absorpční schopnost eh, na eh, leta 2014 až 20 je zatím 23, respektive 28 což je opět nadprůměrné v Evropě. A třetí číslo, které se také zaslouží zmínku, je to, že e, na základě předchozího období a e, příslušných projektů e, HDP Řecka byl vyšší o 2%, než jak by tomu bylo bez těchto evropských prostředků. To bylo tedy velice důležité pro rozvoj řeckého státu. Samozřejmě ten HDP, eh, eh, to je jeden z eh, údajů, který popisuje ekonomiku, ovšem nepopisuje kvalitu a efektivitu těchto projektů. Nicméně lze konstatovat, že ty prostředky byly využity, že projekty z větší části tedy neskončily nedokončené Dále, že konkurenceschopnost státu Řecko tím pádem byla posílena a to znamená, že se také zlepšily životní podmínky občanů. Následné analýzy ukážou, v jakém rozsahu eh, tato specifická opatření Eh, měla vliv, jak velký tento vliv byl, ale eh, příslušné eh, studie zatím nemáme k dispozici, ale budou. A já myslím, že můžeme a vlastně musíme závěrem říci, že tato kompletní opatření, že byla naprosto správně zvolená. My jsme nejenom tímto pomohli Řecku, nejen jsme vložili prostředky do projektů, které znamenají přidanou hodnotu pro Řecko i Evropu, ale také jsme zabránili tomu, že by velké prostředky prostě mm, skončily v nedokončených projektech a e, že by tedy e, z tohoto důvodu muselo Řecko vracet značné prostředky do Evropy, což by ještě zhoršilo jeho situaci. My jako eh, parlament eh, tedy hodnotíme tato specifická opatření. Eh, Mělo, měli bychom říci, že jakoliv to bylo správně, neměla by se stát tato situace, kdy spolufinancování je nulové, Eh, neměla by se stát pravidlem. Eh, nicméně eh, šlo, to o, šlo v tomto případě o důležité a přesně zacílené opatření s těmito specifickými opatřeními. Já s vámi velmi rád dále budu diskutovat o těchto opatřeních a samozřejmě očekávám vaše pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Monet. Nyní je čas na stínové zpravodaje a jako první pan Guculino. Dovolte dvě stručné poznámky. Já samozřejmě sdílím ty návrhy uvedené v této zprávě. Především myslím, že eh, jsme to provedli dobře, tím, že byly dány k dispozici tyto zdroje a tím, že se tady zredukovalo a spolufinancování na nulu. Myslím, že to mělo výrazný efekt pro řecké hospodářství a samozřejmě to napomohlo také konkrétním projektům. Také e, se nám podařilo trošičku postrčit Řecko správným směrem. Řecko se stalo tady zemí, která e, vlastně nejlépe využívá eh, prostředky eh, z evropských eh, fondů v poslední době. Dále myslím, že bychom měli trošku opustit tu ideologickou rovinu debaty o spolufinancování, neboť do toho stále sklouzáváme. Debatujeme také o budoucím eh, víceletém eh, období financování. Eh, tato zpráva totiž hovoří také o tom, jak spolufinancování omezuje schopnost realizovat projekty a vynakládat tyto prostředky. Také je to otázka délky trvání projektu. Čili myslím si, že toto je aspekt, eh, kterého by si zasloužil eh, trošku hlubší úvahu. A to jak ze strany členských zemí, tak ze strany komise. Nám se totiž zde podařilo dosáhnout eh, vyšší kvality realizace projektu. Mnohé problémy bylo možné vyřešit bez spolufinancování v tomto řeckém případě. Bylo by tedy dobré, kdybychom se vyhnuli ideologizování diskuse o těchto tématech a věnovali se bez jakékoliv předpojatosti dopadům této volby. Samozřejmě, že šlo o specifické opatření, ale bez chochyby se nám tady objevuje jedno diskusní téma, kterému bychom se neměli vyhýbat. Děkuji vám. Eh, za EKR je tady někdo? Pan Krosovský, prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, samozřejmě eh, souhlasím s tím, co eh, řekli oba předřečníci k otázce řecké krize. Situace v Řecku prostě si vyžádala specifická opatření a Eh, myslím, že bylo dobře, že Evropská unie reagovala právě takto, nebo šlo velmi problematickou situaci, především pro Řecko, ale také eh, pro další země v regionu a do značné míry i pro celou Evropskou unii. Proto to byla důležitá reakce. Chci ovšem potrhnout, že všichni jsme eh, musíme k tomu přistupovat jako k něčemu, co bylo naprosto výjimečného. Nemůže se stát pravidlem, eh, že by Evropská unie dávala k dispozici takovouto míru prostředků. Tím samozřejmě neříkám, že to nemělo svůj účel v tomto případě. O tom, že bylo správné přidělit tuto pomoc Řecku, svědčí také to, že tyto prostředky zcela jistě přispěly k hospodářskému oživení v Řecku a také eh, do také tomu přispělo k mm, jaksi podpoře vybředávání z řecké krize. Závěrem bych řekl, že plně se shoduji eh, s tím, co eh, řekl zpravodaj, poněvadž tady eh, nám samozřejmě chybí, že tady eh, není zoceněna nějaká ta eh, kvalita těch projektů, jejich budoucí udržitelnost a tak dále. To je škoda, že tuto informaci nemáme, poněvadž by bylo dobré, kdybychom skutečně získali do budoucna takovéto kvalitativní vyhodnocení. Děkuji vám. Děkuji Pan Papademolis, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Paní... Ale co chci říct si, že práce našeho zpravodaje je eh, něco, co vnímám pozitivně. I naše skupina se na to tak dívá. Snažíme se konstruktivně přistupovat k pozměňovacím návrhům. Zpráva, o níž je řeč, jednoznačně ukazuje dvě věci. Jednak paní Michailova, že je správné, že se e, obracíme na plénum, aby schválilo toto nařízení. Přijali jsme většinu eh, vašich připomínek. Je jasné, že já jakožto řek eh, cítím určitý pocit uspokojení pro z tohoto eh, dobrého rozhodnutí Evropského parlamentu přijatého takřka jednomyslně nebo drtiv, drtivou většinou z toho, co nám představil tady pan Arimon a také DG Regio. To všechno ukazuje jedním směrem a to, že ehm, byla odvedena potřebná práce, že kapacita programová a e, kapacita řízení e, komunitárních e, fondů se zlepšila. A jednu věc bych rád chtěl potrhnout. Řecko je v podstatě na čele členských států Evropské unie z hlediska schopnosti absorpce fondů. Eh, to, že všechny eh, politické skupiny tedy konstatují tato, tato čísla, to je pozitivní nejen pro, pro Řecko, ale vůbec pro politiku soudržnosti a eh, pro cíle protože to ukazuje, že tyto fondy nejsou eh, promarněné, nejsou, eh, ne, nepřijdou rozhodně vniveč a není to žádné mrhání penězi daňových eh, poplatníků. Není to něco, co by nemělo pozitivní dopady na produktivitu, na konkurenceschopnost evropského hospodářství, na vytváření pracovních příležitostí, e, zvýši, navyšování investic a růst HDP. Ba naopak, teď jsme i v Řecku v období, kdy konstatujeme oživo, oživení ekonomiky. Řecko v, v srpnu vystoupí z asistenčních programů a tato zpráva předmětná je vlastně určitou známkou, završením určitého úspěchu pro nás, pro Řecko i pro komisi. A samozřejmě máme také možnost vyvodit určité závěry ne ideologického charakteru. Já jsem se již zabýval jakožto inženýr určitými spolufinancovanými projekty. A samozřejmě někdy hrozí, že projekt zůstane nedokončen. Tehdy to bylo proto, že právě to nebylo dobře naprogramováno, nebyla dobrá koncepce v roce kolem roku 2007. A podstatě eh, teď je vidět, že je nezbytné maximálně dobře využívat úvěry. A já na závěr bych chtěl říci, že eh, je tu pozitivní konstatování, které je výsledkem dobré spolupráce mezi parlamentem, komisí a řeckým státem. A já navrhuji, aby eh, příslušný ministr řecký byl eh, pozván v červenci, abychom eh, s ním mohli tuto, tyto záležitosti probrat, abychom to ukázali jakožto příklad osvědčených postupů. Že teď probíhá diskuze, říkáme, že nesmíme jaksi eh, uzavřít kohoutky těch finančních toků eh, fondu soudržnosti. A já myslím, že tohle nám dává vhodné argumenty z kterých je vidět, že politika soudržnosti nemůže, nesmí eh, být zastavena. Děkuji. Budeme mít možnost přizvat ministry z některých členských států, aby se účastnili eh, zasedání výboru REGI. A budeme pokračovat Paní Reintke, stínová zpravodajka tu není. Je tu případně někdo, kdo by hořel za ní nikoliv. Ani Demato. Děkuji. Zpráva, tato zpráva posuzuje důsledky opatření přijatých v roce 2015. Ty se stávaly vlastně ze tří opatření zvýšení spolufinancování na 100%, pak dalších 5% a ještě další předfinancování 7% pro operační programy. Souhlasím samozřejmě s konstatováním zpravodaje, že bych chtěl pos, nejenom posouzení míry absorpce, ale i kvalitativního dopadu environmentální udržitelnosti a sociálních aspektů Eh, situace Řecka je a byla eh, a nadále je jedinečná. Ta tvrdá opatření a sociální eh, důsledky, které si to vyžádalo po zásahu trojky, jsou také výjimečná. Peníze evropských daňových poplatníků by měly být samozřejmě vynakládány řádným způsobem, aniž by docházelo k mrhání prostředky. ale eh, ta přijetá opatření byla užitečná, to zpráva potvrzuje. Když se podíváme na situaci Řecka v současné době, vidíme, že eh, eh, ta pojivo společenské fungování společenské sítě je nadále velice křehké A já chci vyzvat všechny, aby se zabývali možností balíčku dalších opatření, protože musíme chránit politiku soudržnosti, která je vlastně jedinou eh, politikou, která je skutečně distribuční. Kromě HDP jsou tu ještě další ukazatele. Nezaměstnanost mladých například. Neměli bychom zapomínat na to, že Řecko a Itálie, Jižní Itálie zejména, ehm, nadále jsou postiženy dopady ekonomické krize a závisí na naší solidaritě, solidaritě dalších evropských zemí a to je ve vztahu k migrační krizi. Takže já doufám, že při vyjednávání dalšího příštího rámce toto všechno vezmeme v potaz a že tu bude skutečné reálné úsilí a ne jen pouhá slova. Děkuji. Takže to byla slova stínových zpravodajů. A nyní dostane slovo paní Spiraky. Děkuji vám. Chci poděkovat kolegovi Arimontovi za jeho zprávu. A chci potvrdit, že po této dlouhé cestě dospíváme konečně k výsledku, pozitivnímu výsledku. A teď je, tato zpráva je nepochybně velice dobrá, ale chci pozornit samozřejmě na eh, některé eh, potřebu některých pozměňovacích návrhů, protože často Eh, jde o detaily. Je tam v podstatě ta výjimka, kdy se předpokládá navýšení financování, navýšení fondů pro spolufinancování na 100%, ale je potřeba vytvořit jasný rámec, který nám umožní udělovat tyto výjimky. Dali jsme Řecku možnost uskutečnit ty eh, rozjeté projekty a tak dále, ale krize i nadále trvá. Je potřeba znát skutečnost, vědět, jaká je situace. Víme, že je eh, Řecko eh, stále zadluženo, nezaměstnanost poslední, eh, podle posledních údajů byla stále 20%. To jsou všechno věci, které, na které nesmíme zapomínat. Musíme mít také jasný přehled o kvalitativních výsledcích. Ale já si myslím, že nestačí jen žádat po Řecku, aby předkládalo tyto ukazatele. Musí eh, jasně, pokud tedy ta, ta pravidla jsou stejná pro všechny eh, země, nemusíme eh, žádat po Řecku, aby dělalo víc než ostatní. Další důležitá věc je účinnost. Chci se vrátit k závěrům Task Force pro Řecko. Abychom byli schopni Řecku tedy lépe pomoci, tak se tam konstatuje, že musíme eh, mít lepší pravidla, pravidla účinnosti, eh, tedy po, indikátory účinnosti, když se ohledneme zpátky na situaci od roku 2015, eh, tehdy jsme všichni žádali o změny nařízení, ale teď musíme být opatrní, musíme také z hlediska toho, jak, jak komunikovat ty výsledky, neměli bychom um, vyvolávat nějaké stereotypní eh, pohledy. Musíme zdůraznit také eh, úsilí celé řecké společnosti. Děkuji. Pan Takže tyto fondy byly vyčleněny v roce 2015. Byla to týmová eh, práce a mm, v podstatě jsme tehdy dali k dispozici veškeré možné mechanismy, ale nezapomínejme, jaké dopady měla krize na, na eh, pracující, na eh, malé a střední firmy. Uvedu příklad toho, co se teď děje v Řecku. V oblasti Kavala v Řecku tam teď probíhají velké demonstrace, protože do, no, dokonce, protože na silnici jak na ty, a teď eh, byly umístěny jednotky, eh, tedy zařízení pro platbu mítného, tam to mítné je stále dražší, obyvatelé si to nemohou dovolit a stěžují si, protestují. Protože oni mm, mají, pokud se chtějí vyhnout tomu mítnému, musí procházet přes kavalu, což vede k obrovskému znečištění. Čili to je taková, to jsou opatření proti lidem, je to jenom v zájmu eh, těch velkých developerů, ale lidé musí jezdit po menších silnicích. Přitom oni už eh, za eh, budování silnic zaplatili, ale teď je nemohou používat. Takže tohle nejde správným směrem. Tyto velké projekty z posledních let. Zmiňuje se tu také absorpční kapacita. V této zprávě hovoříme o 63% pladeb, pomoc podnikům firmám, 37 těch zbývajících je na, eh, jde na infrastrukturní projekty, na zlepšení tržních podmínek, ale v konečném důsledku to eh, všechno je v zájmu zisku velkých firm. Přitom je to bohatství, které patří pracovníkům, eh, běžným lidem, ale nakonec z toho profitují jen monopoly. Děkuji. Přeje se někdo další uh, slovo? Dám slovo zástupci Evropské komise. Pan Nisler má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání na dnešní výměnu názorů. Když se podíváme zpátky do druhé poloviny roku 2015, když řecký stát a také řecké banky byly mm, se potýkaly s extrémními problémy likvidity, tak bylo na komisi, vlastně bylo jasné tedy všem nám, kteří eh, se zabývají touto problematikou, že, eh, že nás čeká eh, velmi komplikovaná tedy situace, která by mohla mít potenciální velmi negativní dopad v tom smyslu, že by ještě zhoršila krizi, která už probíhala. Reakce byla jednoduchá, v tom smyslu, že chtěla mobilizovat velké e, objemy peněz, které by bylo možné okamžitě použít. A to byla vlastně e, ta tři opatření, které jsme předložili v rámci pozměnění e, nařízení CPR. Tam vlastně tedy šlo taky o jasné vymezení časové a odstranění 95% stropu pro průběžné platby a potom také, eh, řekněme, eh, platba mm, dopředu tedy mm, na následující období. Ale vlastně tam šlo o to, že řecký stát měl povinnost využít všechny ty fondy, eh, prostřednictvím speciálního chráněného fondu, který by byl tedy využíván pro vyplácení těch fondů příjemcům, tak abychom se ujistili o tom, že mm, ty fondy se opravdu dostanou, nebo ty finance se opravdu dostanou k těm, kteří implementují dané programy. Eh, takhle vlastně eh, jedním eh, šmahem vlastně jsme kofinancováním eh, platili téměř miliardu eur a to je vlastně do, roku, do, do toho období 2020, tak abychom zajistili rychlý start programu pro nové období. Když se podíváme na vyhodnocení, které vychází ze zprávy řeckého státu, a když se také podíváme na konečnou implementační zprávu, kterou jsme obdrželi z Řecka, tak můžeme dospět k závěru, že ta opatření v obou případech byla, opatřen, eh, byla um, úspěšná. Vlastně v tom uh, programu, eh, v tom prvním, tam jsme měli okamžitou jakousi injekci peněz už v, hned v roce 2015 a potom, na, potom čekali vlastně další transfery peněz uh, ve výši miliardy eur v letech 2015 a 2016. V tomto období Řecko bylo tedy prvním státem, které dospělo 100% absorpce dostupných fondů v daném období. Ve srovnání s průměrem Evropské unie, který byl eh, na, ve výši asi 96%. Evropské fondy byly vyplaceny eh, Řecku eh, mnohem rychleji než jakékoliv jiné členské zemi. Nyní ten, uzavírat, eh, ten proces, eh, kdy se to uzavírá, eh, probíhá hladce a na základě dostupných údajů můžeme říci, že to nepovede ke ztrátě fondů pro Řecko. Počet nedokončených projektů byl drasticky snížen když to srovnáme například s obdobím 2000 eh, až 2006, tam jsme měli 900 projektů, které byly nedokončeny. Zatímco nyní eh, pro období 2007 až 2013 jsme spočítali pouze 79 nedokončených projektů. Budou tedy dokončeny eh, s využitím vnitrostátních prostředků. Eh, počet, eh, tento počet nedokončených projektů by byl bez evropského financování určitě mnohem vyšší a Řecko by mělo velké problémy, aby si zajistilo potřebné financování pro do, eh, dokončení těchto projektů. Řecku se také podařilo dokončit důležité projekty. Pan Arimont zmínil ty nejznámější, a to jsou tedy dálniční koncese a to bylo obrovsky důležité právě v té problematické situaci, protože bylo možné znovu započít eh, s pracemi. Eh, nyní vlastně všechny ty těch pět projektů už bylo dokončeno a už jsou v provozu. Pak jsme měli výjimečné prefinancování, eh, tedy eh, od, eh, mezi lety 2014 až 2020. Tady jsme, se dosáhli, tady jsme dosáhli výše 25% a zase evropský průměr je 14%. I když vyloučíte těch 7% dodatečných záloh, Řecko stále je vysoko nad evropským průměrem. A je velmi důležité vědět, že Řecko mělo povinnost ospravedlnit těchto 7 dodatečného kofinancování tím, že vlastně předložili předběžné, průběžné eh, platební ehm, prohlášení, což udělali. Nyní Řecko tedy naplňuje eh, implementaci strukturálních fondů, patří mezi nejlepší státy v naplňování strukturálních fondů. A ještě bych řekl pár slov k otázce, kterou nadneslo několik poslanců, a to je otázka konkurenceschopnosti. Situace je taková, že jsme neměli žádnou povinnost vyhodnotit celkový dopad těch opatření z dlouhodobé perspektivy. My to musíme hodnotit eh, v tom smyslu, zda ta opatření byla úspěšná v eh, kontextu, v němž byla nastavena a tady nemůžeme říct, že ano. Když se podíváme na konkurenceschopnost, mm, tak to už se vlastně tady díváme na věc z dlouhodobější perspektivy. Zde je potřeba vzít v potaz i strukturální reformy, které se v tuto chvíli v Řecku provádějí. A jsou, vyžaduje to prostě hlou, hloubější eh, analýzu. Ale ze zdrojů, tedy, které máme k dispozici nyní, ať je to Světová banka nebo Světové ekonomické fórum, e, ukazuje se, že Řecko tedy e, zvýšilo svoji míru konkurenceschopnosti e, v porovnání tedy s dobou před pěti lety. To si myslím, že je velmi pozitivní závěr a buďte ujištěni o tom, že příspěvek eh, ze strukturálních fondů k dosažení obnovy řecké ekonomiky je neustále vyhodnocován také v kontextu memoranda. Na závěr bych eh, chtěl poděkovat panu Arimontovi za skvělou zprávu, za velmi otevřenou výměnu názorů, kterou umožnil s našimi kolegy a také s kabinetem paní Krecu, takže mnohokrát děkuji. Děkuji. Pan Aremont má slovo? Ano? Děkuji, už eh, nechci nějak řečnit, protože tady už všechno bylo řečeno. Těším se na spolupráci s kolegy, na této zprávě. Třeba se nám podaří ještě doplnit nebo zlepšit. Co se týče data předkládání pozměňovacích návrhů, tady není už moc času, na, který nám zbývá. Musíme pracovat rychle. Děkuji eh, komisi za dobrou spolupráci, kterou jsme do posud měli. Ve finále doufám, že budeme mít zprávu, který E, která tedy jasně ukáže, že regionální politika je i v těžkých dobách dobrým nástrojem pro pomoc státům a že tato konkrétní opatření, jak říkal kolega z Řecka, mohou být použita proto, abychom vlastně dělali reklamu regionální politice a tuto příležitost bychom určitě měli e, i v této zprávě využít. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 18 hodin 17. května. Opravdu je to za dva dny. Já doufám, že po všech těch pozitivních reakcích na zprávu nebudeme mít příliš mnoho pozměňovacích návrhů. Společné stanovisko výboru je, že to je velmi dobrá zpráva. Takže 17. května 18 hodin eh, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. A o zprávě budeme hlasovat v červnu, na červnovém zasedání. To je velmi důležité, pokud chceme vyslat pozitivní signál mm, jako reakci vlastně na ta pozitivní opatření, která byla podniknuta i s podporou tohoto výboru. Takže mnohokrát děkuji za diskuzi a nyní přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to je prezentace studie o nových technologiích a regionální politice. Směřujeme k novému rámci pro politiku soudržnosti. Je to studie STOA. Je to tedy vlastně e, e, služba parlamentu, která se věnuje mm, vědeckým a technologickým e, možnostem a jejich hodnocení už byla předložena zpráva na panelu STOA na konci února. A nyní náš výbor má příležitost vyslechnout si prezentaci této zprávy. Je to velmi zajímavé pro naši práci a je mým potěšením zde přivítat profesora Anersteta, aby představil zprávu. Vítejte na výboru Regi a máte slovo. Thank you kindly, Mrs. Chairman, and thank you all for Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, a děkuji také za to, že mě budete naslouchat. Já mám 15 eh, minut na to, že ta zpráva o 65 stranách stojí za přečtení. Eh, máte před sebou takový nějaký sumář a zhnutí de facto to má čtyři stránky. A e, je to o tom, o nových technologiích, jak mohou na pomoci v souvislosti s novým e, v rámcem soudržnosti. To byl e, tedy workshop z posloňského října. A já jsem využil tady tento workshop, abych tady rozvedl trošku, jaké jsou možnosti politické soudržnosti při inovacích a také aplikacích těchto nových technologií. A taky je to vlastně jakýsi kontext toho, o čem se tady hovořilo včera a dnes, nebo i včera jsem tady byl. Tento projekt tedy skutečně e, se stává z tohoto workshopu a zprávy. Soustředíme se na to, že ICT a digitální infrastruktura jsou klíčové pro další posilování e, kohezní politiky v Evropské unii a já se zaměřím tedy na eh, instituce a eh, organizace, které právě toto podporují. Takže je velice důležité, abychom tuto zprávu eh, také projednávali v souvislosti s debatou o budoucím rozpočtu. Ty příspěvky Eh, tomuto workshopu eh, přišli ze strany parlamentu, komise a dalších organizací. A samozřejmě máme zde také určité vědecké stroje. A to v podstatě eh, byla jakási, bylo jakési omezení. Máme tedy návrh zprávy o mm, zhruba 69 stránkách a můžeme se k ní nyní vyjadřovat. A samozřejmě Eh, řekl bych, že to stojí za přečtení. Takže z čeho vycházíme? Eh, jsou velké rozdíly mezi evropskými regiony. Eh, jsou tady dobré signály, ale je třeba uznat, uznat také to, že některé regiony zaostávají. Jeden z těchto bodů eh, v této zprávě spočívá v tom, že každý region je jiný, tedy neexistuje nějaký jednotný návrh řešení. Eh, toto musíme brát v úvahu. Potřebujeme tady tedy určitou flexibilitu a musí to být eh, silný prvek, tato flexibilita. Čili flexibilita, nějaké zrychlené procesy a tak dále, tak aby každý z těchto regionů byl schopen využít fondů Evropské unie. Klíčová myšlenka kromě technologie je také zvyšování produktivity, inovativnosti, růstu. Evropa je skvělý nástroj pro vytváření nových technologií. My jsme prostě nejlepší, nebo byli jsme nejlepší eh, v oblasti informačních technologií před 60-70 lety, například Německo. A my jsme ovšem eh, této někdejší výhody nevyužili. Eh, nestali jsme se lídry eh, produkujícími lepší výrobky, to jsme přenechali Američanům a nyní třeba také Číňanům. My jsme výborní ve vědeckých poznatcích a ve vynálezech, ale eh, už eh, slabší je to s jejich uváděním do praxe. Takže jak je to s tou evropskou přidanou hodnotou? Jsme schopni eh, se v tomto slepšit a de facto nechat to vplout do regionálních ekonomik? K klíčovým problémům patří, tak jak to vidím já, je prostě to uvádění eh, do praxe. Takže eh, excelence v inovacích, to skutečně je věc, eh, na kterou se musíme zaměřit. Dále, chytrá specializace, to je výborná myšlenka, ale je třeba se přestat zaměřovat na zdroje, ale spíše na to, jaký to bude mít vliv. Myslím, že to je velice zásadní. V mnohých, v mnohých regionech se skutečně začíná uvažovat tímto způsobem a potřebujeme na to eh, programy. Já neříkám, že každý region má mít svůj vlastní eh, program dobývání vesmíru, ale eh, každý region by měl mít něco, v čem je lepší než ostatní a na to by se měl soustředovat je třeba zapojit více regionální úřady. Když se podíváte na návrh eh, rozpočtu od komise, tak hm, skutečně je tady opravdu eh, důraz kladen na ony regionální orgány. A pokud tedy byste si chtěli odnést jednu jedinou myšlenku z těchto 15 minut, tak prosím soustředěte se na dynamické pozicionování, čili to znamená e, rychlejší, relevantnější angažma v různých politikách. E, dále investice s posláním, na to bychom se měli soustředit je totiž daleko jednodušší mobilizovat jak soukromý, tak veřejný sektor, eh, když skutečně máme tady tuto misi, máme tento cíl a ve zprávě je o tom psáno mnoho. Eh, to by mohlo vést eh, k hm, ovlivňování utváření trhu. Když se podíváte třeba na nové lékařské přístroje, tak skutečně eh, jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru se je kladen velký důraz na nové zdravotnické technologie. Dále, když se podíváte na regionální politiky, tak mnohé jsou izolovány od evropských a globálních hodnotových řetězců. Ale když se máte třeba eh, má, máte eh, eh, de facto provázání, řekněme, eh, Slovenska a Německa v oblasti automobilového průmyslu. A to skutečně je dobré pro obě strany. Takže to je, je dobré se na to dívat také z toho nového pohledu, to je to outside in. Dále Ekonomika digitálních platform. Když se podíváme, jaká byla situace před deseti lety, tak vidíme, že jsme prošli jakousi revolucí. Nemůžeme podceňovat eh, vývoj kolem digitálních eh, platform. My tady jsme schopni eh, je velice dobře vymýšlet, ale bohužel přebírají to američané z Evropy, z našich regionů. To se stalo u mě v mé zemi v Dánsku a děje se to jinde. Čili eh, pokud nebudeme více prosazovat eh, svou znalost, své znalosti trhu a technologií, eh, tak prostě to tak bude pokračovat. Prostě musíme se pustit do toho, co už před několika lety rozjeli američané. A dále eh, bychom se měli zaměřit na inovační prostředí tady doma u nás a na další prostředníky. Čili to jsou takové ty nadpisy. Když se podíváte na ty čtyři stránky, které tady máte, tak eh, u každého je uvedeno několik mých doporučení. Když se podíváme jednotlivě, pokud se týče těch platform, eh, digitálních ekonomických platform, tak eh, my tady máme možnosti a příležitosti v oblasti marketingu, eh, propojování eh, zákazníků i na drobných trzích, malých trzích, specializovaných trzích, takže propojíme, mohou být skutečně velice důležití. Jejich, příjem, jejich příspěvek může být velký. Další věc, digitalizace Evropská unie je v oblasti digitalizace velice efektivní a e, chytrá. Máme digitální e, uzly, huby, e, což je velice úspěšná záležitost spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Dále vědecko-technické parky, to jsou také velmi důležité oblasti, kde vznikají inovace ve všech regionech eh, bez ohledu na eh, velikost nebo na vyspělost. Všude máme eh, vynikající organizace, národní organizace, spolupráce tedy s firmami, s rizikovým kapitálem, s těmi takzvanými business angels, čili to jsou věci, které bychom měli brát vážně. A já eh, vlastně eh, jsem hovořil o tom dynamic positioning jako o tom hlavním, co tady chci zmínit. Zhodl jsem se s mnohými z vás a také s těmi komisy, že potřebujeme více přímých vertikálních politik. Potřebujeme zvládat eh, takové ty rychlé postupy poněvadž eh, často eh, potřebujeme velice eh, rychle zaplnit mezery, které povedou k efektivnějším politikám. Také je třeba zapojovat soukromý sektor, což je vlastně dobře, protože právě ty menší podniky jsou rychlejší, čili to by se mělo stát jako, jakousi normou. Potřebujeme aktivnější přístupy k věci, tak, abychom kladli větší důraz na inovační růst, růst opírající se o inovace. Toto je podle mě důležité proto, abychom eh, tu politiku soudržnosti eh, trošku posunuli vpřed v tom eh, příštím víceletém výhledu. A to je skutečně nutné pro úspěch našich budoucích investic a toto musíme dělat průběžně. Co to znamená konkrétně? Je eh, třeba, abychom eh, ve všech oblastech eh, neustále diagnostikovali stav naší ekonomiky. Abychom byli aktivní, nejenom abychom tedy vymýšleli strategie rychlé, eh, spíše chytré specializace a potom se do toho pustit jako tu jeden krok, tu další krok. Ne, to musí být kontinuální proces. To je velmi, velice důležitá věc. Za druhé potřebujeme eh, flexibilní jakousi řídící orientační politiku a to platí také pro komisi a Evropskou unii. Eh, to je vlastně ten klíč k flexibilitě. Toto je oblast, jak lépe implementovat ty potřebné politiky. No a za třetí, konsistentní a koherentní činnosti, tak, aby se eh, to promítalo do místního hospodářství. Vývoj je rychlý a také mimo Evropu. Já jsem několik let pracoval v Číně a skutečně tam eh, vidíme ten rychlý, ten zrychlený vývoj. To eh, skutečně je úžasné. My jsme výborní ve vědě a technice, ale už je to horší v inovacích a potom v obchodních a komerčních aplikacích je to poznatků. Teď ještě pár věc k té chytré specializaci. Myslím, že je to výborný nápad, evropský nápad nejenom akademický, ale eh, také lidé z biznesu byli zapojeni. <clears throat> Ale je třeba to posunout dál. Eh, když se podíváte na návrh rozpočtu komise, tak tam eh, se o tom hovoří, že je třeba postoupit zase dále, ne pouze pokračovat tak, jak jsme byli zvyklí dosud. A podle mě Eh, bychom eh, měli jít eh, směrem k soustředění na dopady, nikoli na zdroje. Co to znamená? Ta chytrá specializace, to by mělo, být, mělo mít podobu ex ante procesu. To znamená, měli bychom si uvědomit, co, čeho vlastně chceme dosáhnout v jednotlivých regionech nebo v určitých odvětvích co by to tedy mělo způsobit, ať už ve veřejném sektoru, v univerzitách, v univerzitním sektoru, v biznisu. Tady je možné udělat hodně. Já neříkám, že Smart Specialization to by mělo být něco, co můžeme pustit. Já myslím, že ne, že to je třeba revitalizovat a opravdu soustředovat na ty dopady. Dále důležitá otázka je, jak zajistit to, že současné činnosti, současné akce eh, naplní potřeby firm. Čili já tady vidím, že odpověď spočívá v aktivním angažmá a v úzké těsné spolupráci eh, s privátním sektorem. Ono to na papíře zatím vypadá dobře, ale v praxi to není zcela tak. Já bych dále navrhoval, abychom více aktivněji zapojili regionální orgány, lépe je vybavili, umožnili jejich profesionalizaci, eh, dali jim kapacitu eh, riskovat v tom dlouhodobém, střednědobém eh, výhledu a také být aktivnější v přeshraničních vztazích, a tedy ve vztazích přes hranice nejenom státu, ale regionu. Měli bychom eh, se více eh, zabývat, soustředovat eh, evropskými hodnotovými řetězy, prostě propojovat tady. Nejenom v rámci Evropy, ale také za její hranice. Také bych chtěl zdůraznit eh, něco, o čem se hodně debatuje, nejen v naší zprávě, ale také jinde, a to o nutnosti investic, které mají určité poslání, určitý cíl. Například ve, Šva- ve Švédsku tam eh, Eh, se hovoří o tom, jak se v Evropě řeší sociálně-ekonomické výzvy v oblasti eh, zdravotnictví, udržitelné města, eh, zelených technologií a tak dále. Existují organizace občanské, organizace pacientů a že by mohly vytvořit eh, nebo být součástí ekosystému, které budou aktivnější, eh, strategičtější a eh, budou lépe odpovídat tomu, co společnost potřebuje. Takže to by mohl být přístup k věci. A byl to velký krok vpřed, jak tedy technologie může pomoci v těchto směrech vývoje. A myslím, že evropská přidaná hodnota by tady mohla být obrovská. E, máme tady příklady švédské, dánské, francouzské a e, prostě takovýchto investic s posláním byly e, už bylo, už bylo mnoho, je mnoho, máme mnoho příkladů. Takže toto je prvek, který je třeba řešit a ta agenda z chytré specializace se tím zase posouvá o něco dál. To by mohlo vést k aktivitám, které utvářejí trh za pomocí veřejného sektoru. Eh, tak toto vidíme v Americe a ve značné míře také v Číně. Čínská vláda aktivně spolupracuje se privátním sektorem a utvářejí eh, relevantní socio, socioekonomické agendy. Dělají to velice eh, chytré a myslím, že v demokracii bychom to měli umět dělat ještě daleko lépe. Máme daleko lepší schopnosti než Číňané v této oblasti. Eh, já bych řekl ještě toto. Když hovoříme o regionálních a kohesních politikách, Neměli bychom o nich eh, uvažovat samostatně, ale spíše jako o součástí celé Evropy. Takže toto je návrh. Dívat se eh, tedy na to zvnějšku. Eh, Evropa má spoustu zdrojů a je snadné najít vnější partnery to můžeme dělat, děláme, ale měli bychom být také systematičtější. A zmínil jsem tedy ten příklad eh, Slovenska. Eh, prostě je, když eh, se ten jeden sektor, ten automobilový průmysl, stál vůdčím odvětvím, prostě tím, že se propojil s dalšími regiony. Takže to je několik těch problémů, o kterých pojednává tato 69-stránková zpráva. No a podle mě e, se nacházíme v okamžiku, který je fantastický, protože výbor, jako je váš výbor, lidé, jako jste vy, se skutečně mohou angažovat v tom, aby posunuli některé z těchto bodů zase kousek dopředu eh, v rámci budoucího rozpočtu. Děkuji vám. Děkuji za zajímavou prezentaci, děkuji. A nyní má slovo pan Valkres Siso, který je předsedou parlament, eh, místo předsedou parlamentu zodpovídající za STOA. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nepochybně eh, to je, tady máme tedy studii, která se zabývá velice důležitým tématem rozvojem informačních technologií, což je něco, co považuje za zásadní pro evropskou konkurenceschopnost. Fondy soudržnosti již mají, eh, počítají s opatřeními na rozvoj infrastruktury i v oblasti informačních komunikačních technologií. A pokud také jde o rozvoj eh, vědeckých a technologických parků. Tato studie se zabývá politikami soudržnosti, které přispěly k rozvoji IKT prostřednictvím technik inteligentní specializace a rozvoje věde, technologických parků na podporu výzkumu a rozvoje, na podporu Eh, také výzkumu digitálního trhu. A měli bychom eh, využívat eh, široký zdroj, široký, širokou škálu různých zdrojů, které tedy posloužily při vypracování této zprávy. Výbor regionu, EHSV, A dále eh, asociace ehm, z několika členských států. Byly zde také zohledněny důležité eh, dokumenty, nedávné publikace a myslím si, že tato studie jednak posuzuje stávající situaci, politickou realitu politiky soudržnosti a inteligentní specializace. A zabývá se také různými problémy a výzvami. Myslím si, že stručně řečeno je tato studie užitečným nástrojem, který nám umožňuje vidět, co již bylo uděláno, co se dá udělat a může to být základ naší budoucí politiky. A to zejména pokud jde o končící eh, horizont a nový eh, finanční rámec. Je důležité prosazovat inovaci a je důležité mít konkurenceschopnější ekonomiku. v době, kdy zdrojů bude stále méně. Chci vám poděkovat za vaši práci. Děkuji za to, že jste se dnes dostavili, že jste představili tuto studii. Děkuji. Děkuji. Paní Král. Děkuji. Přednáška pro mě byla velmi zajímavá. Já si určitě těch 69 stránek pročtu. Mám ovšem dojem, že mm, co se týče závěru ohledně politiky soudržnosti, eh, je určitý konflikt. Eh, říkáte, že na mnoho místech potřebujeme větší flexibilitu, potřebujeme urychlený přístup. Ale přesně to teď neděláme na konce května. Eh, předložíme rámec pro právní eh, tedy eh, pro právní rámec mezi lety 20, 2020 až 2028. Takže čeká nás roka půl, v němž se rozhodneme o právním rámci pro zase další období to je jakýsi rozpor. Já přece nemůžu být flexibilní a reagovat na některé věci rychle, když dělám politiku, kterou si stanovuji eh, pevně stanovenými algoritmy na eh, následujících sedm let. Jak to mám propojit? Můžete k tomu něco říci? A co se týče té impact focus policy, O tom už diskutujeme poměrně dlouho. Jak bychom se mohli oprostit eh, od pouze finanční podpory k něčemu efektivnějšímu? Upřímně ale nevím, jak by se to dalo uplatnit v praxi. Pokud něco napíšeme do nějakého nařízení, jak to potom zrealizujeme. Vy jste hovořil o té ex ante kondicionalitě, podmíněnosti, ale dobrá. Komise stanoví eh, třeba nějakou takovouhle podmíněnost ex ante pro chytrou specializaci. Eh, potom potřebujeme ale partnerské dohody s členskými zeměmi mm, pro další roky, co si tak asi představují potom se eh, musí rozhodnout, co se bude mm, prosazovat v regionech. Je potřeba vyvinout strategii pro to, jak eh, postupovat flexibilně v těchto oblastech, jak budeme odpovídat na tyto otázky v následujících sedmi letech. Do té doby, než jsem to všechno eh, nějakým způsobem zpracovala a vrátila na komisi a než to komise zase prodiskutuje, to zase budou dva roky pryč. A to, co jsem tedy měla jako původní myšlenku, už je zastaralé ve chvíli, kdy se to dostane na stůl. Umím si představit, zejména tedy po návštěvě v USA, kde jsme eh, právě se zabývali otázkou inovací. Já teď chápu, proč eh, mají tolik inovací. Oni vůbec nemají veřejný sektor, který by se tímhle tím zabýval. Eh, prostě postupují tak, jak chtějí, ale není tam samozřejmě také podpora regionů, které by měly potřebu takovéto podpory. Je to naprosto flexibilní, ale taky naprosto soukromé. Je to prostě úplně jiná eh, představa eh, o tedy hodnotách. No, otázka je, jestli ve finále je to lepší nebo nikoli, to nevím, ale mám své pochybnosti. V Číně se také nikdo nestará o to, zda nějaký demokraticky zvolený eh, parlament eh, s něčím souhlasí nebo nesouhlasí, prostě to udělají, dají své vlastní zájmy absolutně do popředí a to určitě není něco, co bych jako chtěla, ale Jenom říkám, že proto jsou flexibilnější a rychlí a taky v některých oblastech docílí úspěchu. To určitě tedy není receptura, eh, kterou používáme zde v Evropské unii když tedy mám nějakou představu, jak něco funguje v demokratické společnosti, a když to nadřadím konceptu toho, co jsme hospodářsky připravili, tak já opravdu nevím, jak, jak dál. Možná byste třeba vy k tomu mohl poskytnout nějakou odpověď. Možná někdo může odpovědět na otázky paní Maletič, prosím. Děkuji. Děkuji vám, pane profesore, za vaši prezentaci, děkuji za skvělou studii. Myslím, že je to důležité, že bychom měli se znovu zamyslet nad eh, novým přístupem ohledně politiky soudržnosti, abychom měli lepší eh, schopnost posoudit situaci. A moje otázka se týká eh, tedy inteligentní specializace v rámci současného rámce podmíněnost ex eh, ante pro prioritu 1. Nejsem si úplně jista, jak eh, úspěšní budeme při implementaci eh, pokud jde o tu inteligentní specializaci, tak samozřejmě mnoho regionů hm, Eh, s tím to zvažuje, ale nevíme, jestli to skutečně implementují. Chceme eh, zavést nový koncept, novou koncepci, která nechci říkat, že by měla být komplexnější, ale doufám, že můžeme dosáhnout lepších výsledků v praxi, potřebujeme se zaměřit na dopady, eh, měli bychom spolupracovat, zamyslet se nad tím, jak používat i vnější zdroje pro náš vlastní rozvoj. Ale když zohledníme všechnu rozmanitost v rámci Unie, tak myslíte si, co bychom měli dělat Eh, abychom sladili tento přístup v rámci politiky soudržnosti, abychom ho mohli rozvíjet a abychom byli připraveni to implementovat, protože já bych nechtěla, abychom skončili s um, nějakou další ex ante kondicionalitou, kterou bychom pak nebyli schopni to řešit v praxi a bez výsledků. Děkuji, paní Breso. Děkuji. chci poděkovat rovněž za prezentaci. Eh, chci, chtěla jsem jenom vyjasnění ohledně digitálních platform na regionální úrovni. Pokud jde o eh, funkce, které by měly mít tyto regionální platformy. Myslím, že to je velice zajímavé pro ty z nás, kdo se zabývají eh, regiony a soudržností, čili jak dosáhnout toho, aby regiony měly ucelenou strategii v digitální oblasti a jak podpořit malé a střední podniky v této oblasti. A vůbec všechny operátory děkuji. Pan Howard. Děkuji. Paní předsedkyně. To je zajímavá teoretická práce, když se jsem si prolistoval těch 69 stránek, tam hodně zajímavých věcí, o kterých se můžeme dál bavit, dál je rozvíjet, ale bohužel, aspoň můj předběžný dojem je spíš takový, že jsem spíše chladný z hlediska názoru na skutečnou reálnou účinnost eh, tohoto dokumentu z hlediska nějaké implementace. Mám skutečně trochu problém. Jak už to někdo, kdo se zabýval praktickými problémy investice do technologií. Já nejsem úplně přesvědčen, že můžeme jen tak rozhodnout, dělat nějaké rozhodnutí, že uděláme to a to, jakožto regionální politiku, politika soudržnosti, použijeme technologii, jakožto hnací sílu. No, to zní hezky, ale potřebuje to určitá kritéria, k úspěchu. A chybí mi tady ty dobré příklady. Možná mi něco uniklo, ale nevidím tu skvělé příklady toho, jak pak vypadá úspěch přímo v terénu, jakým způsobem to může být účinné potom jakožto politika soudržnosti protože pokud vědecké parky, technologické parky mají být eh, úspěšné, pokud mají skutečně úspěšně fungovat klastry, potřebují dovednosti a potřebují vědce. Potřebují také suroviny. A v takových situacích to pak uspělo v tržním kontextu. Vzniklo to kolem určitých klíčových prvků, které už existují. Když to aplikujete na politiku soudržnosti a budete si klást otázku, kde jsou tyto eh, ingredience, kde jsou tyto prvky, tak aby to bylo úspěšné v tom sedmiletém rámci a z dlouhodobého hlediska účinných investic do malých a středních podniků a tak dále, když se podíváte na to, co je ve Spojených státech, tak tam existuje daleko aktivnější eh, odvětví rizikového kapitálu. K tomu dokonce byl předčasem seminář, který se zabýval tím, co evropské hospodářství potřebuje k tomu, aby mělo skutečně účinný eh, venture capital, který, dá, který zajistí investice ze soukromého sektoru a eh, který bude zárukou fungování tohoto procesu z dlouhodobého hlediska. Čili tohle je takové východisko, víme, kam to má vést. A pak dlouhodobě. prosím, chápejte, že mnoho těchto technologických um, průmyslů, odvětví, které jsou nejinovativnější, tak nečiní s představou zajištění produktivního jakéhosi obchodu, který prodá produkty, ale spíš jde o technologické nástroje. A v podstatě tam dojde k, k jakému si vykoupení předtím, než eh, se něco začne produkovat. Eh, oni to skoupí potom ze Spojených eh, států, ze strany těch velkých koncernů, které mají fondy, finance k tomu, aby mohly investovat a které to potom můžou eh, eh, mohou tu firmu vykoupit předtím, než začne tato firma něco produkovat. A to pak vede ke koncentraci. Takže já jsem skeptický ohledně možnosti to nějak účinně využít politice soudržnosti, ale myslím si, že musíme být daleko důslednější, než tato zpráva říká, pokud jde o kritéria úspěchu. A pokud říkáme, že Evropa tohle může udělat lépe než Spojené státy a Čína, tak musí, nám, musíme vědět proč. Musíme eh, na tuto otázku odpovědět. A já to zatím nevidím. Děkuji. Pan Rope. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Iš tikrųjų manau, kad eh, <clears throat> tema yra. Děkuji. Myslím, že to téma, o kterém eh, dnes i řeč, je skutečně aktuální. Vyslechli jsme zajímavou prezentaci, souhlasím i s tím, co řekli někteří kolegové. A to, že je zřejmé, že máme rok, možná dva, na to, abychom se připravili na, na příští období. a to určí, eh, jak to bude pokračovat pak do dalšího období, to znamená až do 2028. Obzvlášť se mi líbily některé věci, které jsme tu slyšeli od autorů té studie. Musíme pokračovat s liberálními eh, podle liberálních principů při alokaci těch fondů, nebo ne, měli bychom to brát volně, nebo bychom měli mít striktnější eh, mechanismy, které rozhodnou o tom, kdo může ty, tyto fondy využít. Jak já to chápu, tak vy podporujete striktnější eh, kritéria. Když hovoříme o inteligentní specializaci a digitalizaci, tak kde začít? Máme začít určitými komplikovanými programy, máme zajistit eh, nej, nejprve širokopásmové připojení, pokud se nám podaří zajistit broadband v celé Evropské unii, možná, že to povede k novým iniciativám. A, a také se zdá, že příliš experimentujeme. Pokud se podíváme na programy digitalizace, třeba eh, e-health, elektronické e zdravotnictví, tak každý stát bude mít jiný program tohoto druhu a není úplně jasné, jestli to lidem eh, li, bude vyhovovat, jestli to uspokojí jejich potřeby. Možná bychom měli začít stanovat určité priority aby to nebylo jenom o tom absorbovat peníze a zjistit poté později, že v nějaké jiné zemi už se to udělalo, ale lépe. Možná bychom měli být selektivnější při určování našich priorit, než se vrhat do experimentů. A teď snaha přimět regiony k aktivnějšímu postoji. Já sám jsem pracoval v jednom z regionů a jeden z prostředků, jak zajistit, aby byly regiony aktivnější, je zajistit, aby tedy hodně aktivit, hodně financí, které, které přichází do společenství, aby byly výsledkem eh, příjmů, daňových příjmů, Takže když hovoříme o podmíněnosti ex ante, tak Jde o to, aby obce byly schopny vytvářet určitou přidanou hodnotu, ale aby věděli, že alespoň část této přidané hodnoty se jim nějakým způsobem vrátí jako kompenzace. Regiony jsou samozřejmě velice rozmanité, ne všechny by měly dělat totéž, ale je důležité, aby existovala, aby existovala jasná specializace, financování velmi jasně specifikovaných priorit. Jinak ty peníze si se budou vynaloženy, ale nebylo to, nebude jasné, jestli to vede k těm kýženým výsledkům. Um, samozřejmě musíme respektovat princip subsidiarity, když hovoříme o příštím eh, dalším programovacím období politiky soudržnosti, tak tyto principy musí být zachovány. Decentralizace a subsidiarita. to by pak mohlo být pobítkou pro místní společenství a vládu. Uh, uh, Děkuji. Děkuji také autorům této skvělé zprávy. Chtěl bych uh, okomentovat dvě věci ze zprávy. Za prvé je to situace regionálních a místních orgánů. Je potřeba redefinovat způsoby, tak jak vlastně vrátit zpátky tyto orgány zpět do hry. Mm, příliš mnoho eh, členských zemí o tom pouze hovoří. My máme eh, dohody o, spolu, o partnerství a spolupráci, eh, které můžeme využívat. V budoucnosti musíme zajistit, aby místní a regionální mm, orgány opravdu byly skutečně zapojeny eh, do realizování eh, různých těchto projektů. Určitě je to tedy vlastně důležité i pro další kolo eh, financování politiky soudržnosti. Musíme se na to vlastně zaměřit i v té kondicionalitě ex ante. Další věc. Eh, myslím si, že v některých oblastech eh, vlastně máme jakousi díru mezi tím, co se děje s malými a středními podniky a vlastně tím, jak, to, jak se to vyvíjí. Eh, něco začne a potom třeba vůbec nevíme, kam, jakého úspěchu dosáhnou. A Vědecké parky, ty fungují nejlépe, když se to napojí na univerzity, na akademické eh, kruhy. Eh, nejlépe by bylo, kdyby to bylo propojeno přímo fyzicky. Hm, určitě to dělají v Číně, tam nalezneme dobré příklady, ale dělá se to i v Evropě nejlepší jsou ty vědecké parky, které se tedy eh, napojí na univerzity. A v budoucnu určitě musíme nalézt způsoby, jak posílit tato propojení mezi univerzitami a eh, akademickými kruhy a eh, těmito vědeckými parky. Určitě takhle třeba nalezneme různé synergie, umožníme lepší způsoby financování i vlastně pro výzkum a vývoj Myslím si, že toto by nám pomohlo, protože eh, ve chvíli, kdy to propojíme, tak eh, v tu chvíli Evropa funguje nejlépe. Děkuji. Děkuji mnohokrát za velmi zajímavou pane eh, profesore. Mm, můžete nyní odpovědět na ty otázky nebo zareagovat na ty připomínky. Mm, vy jste nadnesli celou řadu velmi komplikovaných témat a otázek. Mm, asi se mi nepodaří zodpovědět na všechny ty otázky, ale pokusím se aspoň o několik. Mm, je těžké nalézt rovnováhu mezi tím, co děláte, když máte velmi dynamický, precizní přístup, když se snažíte být eh, trošku efektivnější, eh, vyvíjet se eh, také v oblasti mm, implementace politik, ale když to chceme vyvážit, potřebnými nástroji, které potřebujeme pro to, abychom měli pod kontrolou veřejné finanční prostředky, které do toho investujeme. Potřebujeme transparentnost využívání finančních prostředků. Myslím si, že musíme nalézt širší rámec, který by byl také flexibilnější, v němž potom budou eh, podniky fungovat. Tak aby to bylo trošku otevřenější. My tady všichni hovoříme o flexibilitě a potřebujeme tedy eh, hledět do budoucna, eh, reagovat, eh, možná také někdy riskovat a toto je vlastně potřeba také sdílet se soukromým sektorem v míře, která je také nepřijatelná Eh, pro veřejnost. A to je tedy důležité pro nás, pro všechny, pro akademiky, pro politiky. Hledáme efektivní systém, tak jako ho mají třeba v USA nebo v jiných eh, částech světa, jak prostě poskytnout manévrovací prostor eh, podnikům, aniž bychom samozřejmě dali veškerou moc do rukou soukromému sektoru. Eh, takže jak udělat, jak to zařídit, aby tahle ta nová funkcionalita fungovala? Jinak by ten systém mohl být velmi rigidní, mohlo by se stát, že do něho investujeme obrovské prostředky, ale vlastně nedostaneme dostatek zpátky. Eh, ty systémy, eh, které jsem tedy, mm, o nich jsem hovořil, ve, ve zprávě je to rozpracováno mnohem hlouběji. Ale v USA e, i veřejný sektor je aktivní, e, pokud se snaží dosáhnout technické, technických změn. E, tam určitě se podporují univerzity ze strany Pentagonu, ze strany Ministerstva obrany a oni umožní spoustu věcí, to je vlastně, řekněme, jejich forma průmyslové politiky, nebo já to tak nazývám. Oni určitě tedy umožňují jak univerzitám, tak kterou ze soukromého sektoru eh, dostat se k hodně velkým prostředkům pro to, aby vyvinuli nové technologie. Ale kromě toho tedy máme soukromý sektor v USA, který využívá eh, velkých eh, veřejných investic. Když federální vláda tedy dává tolik prostředků, například do Silicon Valley, mm, pak očekávají, že soukromý sektor bude spoluinvestovat. A my v Evropě také máme tento typ spoluinvestování. Ale my třeba eh, nemáme takto otevřenou ruku, kdy se snažíme podpořit nějakou univerzitu velkými finančními injekcemi, tak aby vlastně k něčemu proběhla, ale můžeme se snažit eh, třeba najít svou cestu a eh, Důležité je pro nás samozřejmě také spolehlivost, odpovědnost, ale určitě je potřeba, abychom vytvořili trošku otevřenější prostor pro to, aby soukromý a veřejný sektor nějakým způsobem mohli spolupracovat a vyvíjet mm, nové věci. Mm, tady už jsme hovořili tedy o technologiích v medicíně. Tady se vlastně dějí opravdu zajímavé věci v tomto sektoru eh, v, ve spojení s digitálními technologie, s jinými technologiemi a eh, ve zdravotnictví opravdu nás čekají velmi zajímavé výsledky. Evropa tady vede eh, je vlastně ve vůdčí pozici. A zde veřejný sektor je poměrně štědrý, eh, investuje do nemocnic, eh, investuje do různých klastrů, spolupráce eh, různých oblastí. Takže tady si myslím, že například co se týče těch mm, mm, lékařských zařízení nebo lékařského vybavení, tak to je opravdu, tady, tady Evropa je ve vedoucí pozici. A nyní už se nám vlastně podpořilo Eh, podařilo. Například, když se podíváme na Dánsko, eh, tady mm, v Dánsku se právě podařilo dobře spojit veřejný sektor eh, s soukromým sektorem. Tady mm, konkrétně třeba šlo o naslouchátka pro osoby, které mají potíže se sluchem. A to je mm, dobrý příklad toho, kterým bychom se určitě mohli inspirovat, jak je možná tato spolupráce veřejného soukromého sektoru. Potom máme takzvané business angels, kteří se také do toho třeba v některých oblastech zapojují. Takže prostě potřebujeme nalézt ten, ten správný rámec. Ono je to mm, vlastně jemná práce. Tady se do toho musí zapojit akademici, podnikatelé, Eh, odborníci z různých oblastí. A ještě jednu připomínku ohledně toho zaměření na dopady. Já si myslím, že hodně věcí mm, by bylo možné zrealizovat, pokud třeba si, se každý zaměří na nějakou specializaci. Já jsem tady poskytl příklad toho e, zdravotnictví, a to prostě platí i ale v jiných oblastech, třeba pro um, řešení pro města, která by byla samozřejmě e, inovace sociálně relevantní a, a komerčně úspěšná. Tady je potřeba řadu ingrediencí, zdrojů. S tím bychom mohli udělat hodně věcí. Mohl bych tady vyjmenovat celou řadu oblastí, energetika, doprava, zde všude. Určitě by stálo za to mít e, nějaké inovace, zlepšení. A určitě by to bylo velmi zajímavé i z podnikatelského hlediska, nejenom pro Evropu, ale i jako export do Eh, zbytku světa. Souhlasím ale, že potřebujeme nalézt správný mix, eh, co se týče potřebu kontrolovat eh, finanční investice, ale samozřejmě také otevřenost, flexibilitu pro podnikatele a pro soukromý sektor. Já si myslím, že potřebujeme ještě mnohem více práce udělat proto, abychom eh, vlastně tu politiku soudržnosti utvářeli proaktivně. A já doufám, že budeme mít příležitost pokračovat nadále v, eh, té, v této práci, tak jak to dělá pan Stoa. Děkuji. Děkuji mnohokrát. V elektronických dokumentech z dnešního zasedání najdete odkaz na tu zprávu, eh, můžete také ji mít v, té vytištěné verzi. Děkuji vám mnohokrát za tuto velmi zajímavou diskusi. A jste velmi vítán v výboru REGI zase u nějaké další příležitosti. Mm, přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Zase jde o prezentaci studie, kterou eh, zadal politický odbor B. Týká se kontroly a zjednodušení řízení v ESIFu. Tuto studii si vyžádal výbor REGI a zadal, zadal jej eh, politickému oddělení pro strukturální a kohezní politiky. Eh, tady se tedy mm, Mm, zaměřilo, vlastně ta studie se zaměřila na dva eh, oddíly. Jednak jsou to kontrolní auditní systémy a jednak jsou to um, po, opatření zjednodušení, tak aby implementace ESIFu, ESIFu byla jednodušší. Je zde pan Martin Ferry z University of Strathclyde v, ve Velké Británii. A já mu nyní dám eh, prostor na 15 minut a potom eh, zase budeme mít prostor na otázky a odpovědi. Děkuji vám. Ano, my jsme se ve studii zabývali vztahem dvou součástí evropských strukturálních a investičních fondů. To byl kontrola audit a na druhé straně opatření pro zjednodušení. Eh, poněvadž implementace ESIF je poněkud komplikovaná. Samozřejmě, eh, že eh, toto je klíčový věc v rámci reformy ESIFO. Komise k tomu zatím vydala takový předběžný dokument kde se hovoří o, o lepši, zlepšení finančního e, řízení, a to jak vlastního fondu, tak e, dalších navazujících orgánů. Takže já se e, zaměřím stručně na výhody auditního přístupu k SFO a dále se zaměříme na to, Eh, jak eh, se mm, to odehrává, nebo jak to vypadá v debatě o dobí po roce 2020 a po skončím určitými eh, doporučeními. Naše metodika Eh, znamenala nebo skládala se se studia dokumentu a také z interview eh, činovníků, kteří se eh, zabývali konkrétními projekty, čili hovořili jsme také s řídícími orgány a auditními orgány. Samozřejmě to má také své náklady. Audit a kontrola eh, specifickým způsobem posiluje důvěryhodnost eh, řídícího systému ESIFu. Eh, fungování těchto systémů se vlastně z toho skládají účty domácím a evropským orgánům. Dále máme se evropský rozpočet čet a samozřejmě vzhledem k tomu, jak velký je ESIF, eh, je to věc, eh, která, které je třeba věnovat pozornost. Eh, no, pak jsme se tady zabývali otázkami nesrovnalosti a zpětného vymáhání fondů. No a poté tedy jsme se zabývali mechanismy pro zjišťování a napravování těchto nedostatků když si zaměříme na eh, zkušenosti z let 2007 až 2013, tak eh, na jedné straně tady máme řadu přínosů. Eh, komise využila finančních oprávek k tomu, aby chránila opatření, ochránila rozpočet před chybami z minulosti tam, kde došlo k odhálení určitých eh, nedostatků, eh, tak to bude tedy v budoucnosti posuzováno eh, přísněji a více se na to budeme zaměřovat. Je pravda, že vše se postupně zlepšuje a mělo to také pozitivní, významný pozitivní dopad na chybovost. je třeba říci, že ta chybovost ESIFu eh, sice klesá, ale pořád je ještě eh, poměrně vysoká ve srovnání s ostatními nástroji Evropské unie. Eh, také se snažíme jak si zabránit duplicitním kontrolám. No a to má samozřejmě všechno vliv na ty vlastní programy v ESIFu. Některé postupy totiž by mohly odrazovat od inovativních a e, rizikových e, operací a možná odradit některé e, významné přispěvatele. Čili celkově se tady sledoval cíl strategické kvality. Já tady vám chci ukázat, jak to vidíte na tomto slajdu, e, že ten kontrolní a auditní systém je velice komplikovaný na úrovni EU e i členských zemí. E, tady toto jsou úkoly pro programové orgány a stanovená, stanovené orgány, které se zabývají kontrolou těchto Eh, výplat vyplacených prostředků přímo na místě, uplatňují se eh, opatření proti finančním podvodům a tak dále. Eh, každý takový orgán musí vydat stanovisko, jakým způsobem se to bude, má podle názoru provádět. Provádí se, nebo provede se vzorkový audit, stanoví se pravidla auditu a tak dále. Je to velice složitý proces na úrovni EU e, také ESIF e, se podrobuje auditům e, Evropský účetní dvůr ho každoročně vyhodnocuje a navíc každá agentura samozřejmě vydává svoji výroční zprávu a pak jsou zde ještě zvláštní zprávy o výkonnosti, o financích a o cílech a jejich dosahování v případě konkrétních iniciativ. Eh, my jsme tedy eh, zpracovali několik případových studií, abychom zjistili, kde ta komplikovanost, ta komplexita je největší. Eh, je to tedy i v tom stádiu, že některé procesy jsou natolik složité, že by mohly zdržovat a odkládat a protahovat implementaci programů. Také jsme se zaměřili na možnosti zjednodušení, pak jsme prováděli eh, kontroly na místě, eh, dále jsme se zabývali opatřením proti finančním podvodům, ale možná, že některé eh, orgány mm, neměly dostatečný právní základ pro provádění této práce. No a poté výroční zprávy a eh, jaksi uzavírání programů, eh, což eh, je určitým nátlakovým nástrojem, který je, vyžaduje si určité zdroje a to každoročně. Samozřejmě jsme se měli vyjádřit k tomu, jak jsou postaveny tyto auditní systémy, o strategii a tak dále. Systémové audity si vyžadují eh, značnou administrativní kapacitu, zejména u složitějších programů. Eh, statistické zorkování nás ujišťuje o tom, že eh, vše je tedy pokryto, jak má být, ale vede to skutečně ke komplexitě. No a pak je tady zase otázka toho, té zátěže vždycky na konci programu v rámci jeho uzavírání. Eh, taky jsme zjistili, že jsou určité problémy v těch kontrolních eh, auditech. Eh, některé programy prostě jsou takové, že tady ta komplexita je, je tam přijat u finančních instrumentů a také evropských kooperačních programů. Také jsme zjistili odchylky mezi členskými zeměmi a sice tak, že eh, někde v českých zemích jsou decentralizované auditní orgány, někde ne. Eh, některé eh, firmy mají větší institucionální stabilitu, což pomáhá eliminovat části komplexity. Dále máme různou kapacitu řízení a to se zejména tedy týká potom nutnosti outsourcovat eh, úkoly finanční kontroly. No a pak je samozřejmě mnoho problémů v členských zemích, eh, různých střetů mezi evropskou a domácí legislativou. Eh, samozřejmě je to ta známá otázka pozlacování těch evropských požadavků. No a jde tedy o to, aby byla zajištěna kvalita, konsistentnost a to v rámci regulačních rámců, eh, regulačních systémů. Eh, byla zavedena řada opatření eh, pro období 2014 až 2020 a některá už pocházejí z dřívější doby. Máme tady několik významných příkladů, například jediný audit a přičemž eh, jsou tady eh, doplňující kontroly ze strany členské země. Eh, dále se může využívat paušální financování a tak dále a to všechno je tady proto, aby se ulevilo administrativní zátěži. Proporcionalita byla také zajištěna pomocí příslušných metodů a vzorkování a Eh, zajišťuje se také, že malé projekty se podrobují pouze jednomu závěrečnému auditu. Eh, také proces nastavení auditu eh, je více ponechán na členské zemi. A týkalo se to zejména finančních instrumentů a kooperačních teritoriálních programů. Pokud se týče zkušeností v období 14 eh, až 20. Dá se říci, že tyto iniciativy jsou celkem vítané, ale je třeba je dotáhnout. Problémem je nedostatek eh, právní jistoty, protože máme řadu eh, různých aktů implementačních, delegovaných a pokynů komise a někdy tedy české země mají příliš eh, eh, příliš přísný přístup k věci, aby se eh, vyhnuli kritice potom ze strany Evropské unie, takže například i doporučení jsou brána jako tvrdé normy. Takže to samozřejmě stěžuje s administrativní zátěž a je třeba s nimi zacházet, zacházet velmi opatrně. Eh, pak je tady možnost zjednodušeného eh, vykazování nákladů, ale to, eh, než se to zavede, tak bude ještě chvíli trvat. Myslím, že celkově mnoho těchto iniciativ, jako například single audit, národní designace těch auditních systémů a tak dále, že mají skutečně svoji hodnotu a zlepšuje to otázka, otázku důvěry a Eh, kapacity. Také myslím, že je důležité v širším kontextu eh, vnímat všechny tyto eh, opatření. Máme totiž také reformy, které jsou nové a které vnášejí další komplexitu do toho stávajícího problému, včetně tedy ex ante proporcionality a integrovaných teritoriálních investic. Současně je třeba říci, že pokračuje simplifikační úsilí, a to jak na evropské úrovni, kde se tím zabývá skupina na vysoké úrovni eh, v rámci eh, lepší regulace a potom tady máme tedy ten nařízení Omnibus. Na druhé straně máme tady ještě dobré příklady eh, revidování domácích právních rámců, tak aby se přiblížili evropským pravidlům. Některé české země cílově podporují příjemce eh, tak, aby eh, jim ulevili z té nutnosti budovat si administrativní kapacitu. Když se podíváme na tu debatu mm, o období po roce 2020, je tady několik klíčových oblastí. Za prvé, jak možno posílit flexibilitu. Eh, v různých kontextech máme různé typy modelů kontrol, Eh, což se odvíjí zejména od velikosti toho projektu. Čili otázka je, jestli bychom mohli mít jeden model. Eh, je to otázka kapacity, eh, důvěry a jaká jsou možná kritéria pro posilování flexibility. To je důležité téma, které bude třeba debatovat. Dále máme tady další zjednodušující pravidla, například eh, při, eh, eh, horizontální harmonizace fondů. To samozřejmě bylo hezké, ale nemáme to zrovna na dosah. Dále je třeba více rozlišovat mezi skutečnými zákony, mezi soft law, doporučeními, nejlepšími nebo osvědčenými postupy a tak dále. Pokud se týče konkrétních eh, problémů, tak samozřejmě tady máme pravidlo eh, rovnováhy mezi komplianci a eh, výs, výkonem, výkonnosti toho projektu. Víme, že máme audity, o audity výkonu a audity finančních, tedy finančních pravidel a jejich dodržování, to jsou důležité aspekty Eh, pokud se spouští více programů, tak tady by to chtělo určitou simplifikaci. Dále eh, máme tady další simplifikační nástroje pro specifické instrumenty, například eh, finanční instrumenty a teritoriální kooperace. Dále snižování zátěže, a zjednodušené eh, vykazování nákladů. To je velice, velice eh, cenné, ale je třeba, eh, nebo je možné to ještě rozpracovat. Máme tady případové studie a je třeba říci, že harmonizace a standardizace pravidel by se měly dále prosazovat, včetně zjednodušeného vykazování nákladů a zjednodušených auditů. To je samozřejmě důležité, ale nesmíme zapomínat na audity kompliance. To znamená také eh, dodržování všech pravidel a budování kapacity. Eh, Tyto modely samozřejmě eh, mohou zjednodušit situaci a taky je třeba říci, že statistické vzorkování také zlepšuje kvalitu auditu, takže tady je to opět otázka nalezení rovnováhy. Dále flexibilita, to už jsem řekl, eh, flexibilita eh, by se měla tlačit všude tam, kde je možná. A já Eh, musím opět zdůraznit, že to je také otázka eh, přehlednosti a také dobré rozlišování mezi tvrdými zákony a mezi eh, pokyny, tedy těmi měkčími doporučemi a podobně, tak aby tady nevznikala příliš velká, příliš velká administrativní zátěž. Závěrem bych tedy zopakoval tu hlavní výzvu. ESIF lépe nebo se zlepšuje postupně v odhalování chyb, nesrovnalostí a také omezuje náklady. A máme tady určité principy, které jsem změnil, zmínil. Takže harmonizace, stabilita, flexibilita, eh, stručnost, eh, budování kapacity a eh, důvěry. Čili toto jsou velice důležité prvky Eh, jsou tady určité konkrétní problémy, které je třeba eh, změnit, to je to eh, designace auditních orgánů, single audit, možnost zjednodušeného vykazování nákladů a dále komise umožňuje stanovit standardní rozsah jednotkových nákladů a paušálních nákladů. A to samozřejmě eh, má eh, de facto vést k širšímu uplatňování těch zjednodušených eh, možností. Takže toto vede ke zjednodušování auditu. Čili tolik, toto několik myšlenek k tomu, aby vše bylo jasnější, přehlednější, rozlišování mezi skutečnými zákony a doporučeními a to je třeba zdůraznit ještě jednou. Eh, pak tady máme eh, dedikované instrumenty pro finanční instrumenty to je velice, a pro ty teritoriální projekty, to je velice důležité, ale eh, zároveň je třeba, abychom tady měli takové nějaké měkčí pokyny, které to budou podporovat. Pokud se týče doporučení pro specifické instituce, pro komisi je důležité neustále revidovat pravidla a doporučení. Eh, pokud se týče vysoké skupiny, tak eh, je třeba nadále pokračovat v iniciativě lepší regulace. Dále je důležité posilovat eh, kapacitu v členských zemích. My tady máme několik pozbudivých příkladů, kde komise například pomocí seminářů a školení vysvětluje, jak je možné využívat těch zjednodušených postupů. Evropský účetní dvůr, tak eh, tady je třeba posílit eh, opravdu eh, vazby na Evropskou komisi, tak aby tedy docházelo ke sdílení potřebných informací. Pokud se týče koordinovaných auditů, tedy auditů v koordinaci s orgány českých zemí, to je velice zajímavý aspekt. Například u Jaspersu Eh, se audit eh, eh, pro provázel ve spolupráci s Evropským účetním, Evropského účetního dvora a příslušné orgánu na polské straně. Takže to je opět velký krok směrem k simplifikaci. Dále prezentace Evropského účetního dvora v členských zemích by měly podpořit opět pochopení a důvěru. Ale kromě toho je třeba eh, zopakovat, eh, že eh, to, k čemu dospěje účetní dvůr, je zcela nezávislé a autonomní stanovisko, které je nezávislé tedy především na tom ESIFu. Pro členské země myslím, že je také důležité brát v úvahu domácí regulaci a instituce a posuzovat je z hlediska dopadu na komplexity, komplexitu. Například v jedné eh, členské země, země eh, byly provedeny určité, eh, určité kontroly, ale členský stát chtěl, aby stejné kontroly provedly ještě programové orgány po uzavření projektu, což byla zbytečná duplikace. Čili tady skutečně je prostor pro simplifikaci oblasti iniciativ členských zemí. Eh, dále tady máme eh, implementační a manažerské systémy. Tady je také otázka, zda je zde možné najít nějaké zjednodušení. To může, být, eh, to může mít mnoho podob. A dále programové orgány. Tady hovoříme o akcích na budování kapacit, zlepšování pozornosti a znalosti fungování systému fondu SF Takže to je Eh, další věc, eh, na kterou je možné se zaměřit eh, v našem dalším průzkumu. Děkuji vám. Thank you. Thank you for this Děkuji za prezentaci a nyní poslanci výboru. Regie paní Král. Děkuji za tuto zajímavou prezentaci. Zmínil jste řadu bodů, o nichž zde na výboru často hovoříme. Mě zajímá jedna věc. Omnibus eh, řízení tedy eh, proběhlo, pro eh, politiku soudržnosti je to vyjednáno a doufáme, že nejpozději v červnu nás čeká hlasování na plenárním zasedání, tak aby to mohlo tedy to nové financování vstoupit v platnost. Takže ehm, tato už započatá cesta je něco, co byste podpořil? Mě by zajímala odpověď ohledně výsledků eh, řízení Omnibus, spíše než dívat se zpět na to, co nyní platí. Musíme se přeci dívat dopředu. Eh, musíme se podívat na to, co eh, komise nabízí v novém nařízení. A Zajímalo by mě tedy od vás slyšet, zda se myslíte, že směr, jimž se vydáváme, je správný, nebo zda je to směr špatný, nebo tam něco chybí. Děkuji vám. Paní Maletič, prosím. Děkuji vám. Jak řekla paní Král, při mnoha příležitostech jsme se bavili o možnosti zjednodušení a já vždycky mám pocit, že když začínáme se zjednodušováním, tak to ještě více zesložitíme. Ale doufám, že tentokrát se to podaří, se podaří přijít s nějakým systémem, který bude flexibilnější, harmonizovanější a tak dále, že budeme moci to mít skutečně v tom novém nařízení. Zmínil jste zjednodušené, zjednodušenou konstrukci. Já myslím, že bychom měli pracovat více na budování kapacity. Protože v průběhu auditu implementace ESIFu myslím, že míra eh, těch eh, různých irregularit je velmi nízká, ne nulová, takže to určitě v praxi potřebujeme. A když se podíváme také na zprávy z auditového úřadu evropského, tak vidíme, že více než 60% všech um, problémů je v rámci systému udělování ve, veřejných zakázek. Takže měli bychom vytvořit technickou kapacitu na úrovni členských států na podporu koncových příjemců a prováděcích orgánů, abychom mohli implementovat systém eh, veřejných zakázek, zvláště u velkých projektů. Protože mám tak trochu pocit, že s tímto systémem, kdy každý koncový uživatel a prováděcí orgán se snaží budovat kapacitu, nemůžeme uspět protože vždycky nakonec budeme mít vysoké množství různých, eh, různých eh, přestupků, různých problémů. Eh, a také pravidla státní pomoci. Čili zakázky a státní pomoc, to jsou největší slabiny systému. Další bod, který jste také zmínili, je otázka důvěry. To je nesmírně důležité. Měli bychom se skutečně spolehat sami na sebe. Není dobré, abychom kontrolovali všechno z evropské úrovni, a abychom z evropské úrovně kontrolovali národní e, orgány a pak zase z centrální úrovně, z národní se kon, kontrolují koncoví, e, koncoví příjemci. A že by se dá, a, a pak na té, v tom posledním důsledku, že by se měli řídit pravidly pro udělání zakázek, i když míra eh, spolufinancování ESIF, fondu ESIF je kolem 30%. A kvůli těmto 30%, 30% musí uplatňovat pravidla veřej, pro udělování veřejných zakázek. Takže pak je snažíme vlastně zachránit před nimi samotnými, protože oni usilují o to, aby Eh, dostali vlastně největší návratnost. A, takže já bychom, myslím, že bychom skutečně měli trošku uvolnit ta pravidla, trošku si více vzájemně důvěřovat. Děkuji. Děkuji vám. Takže tolik slova uh, poslanců výboru Regi. Pane Ferry, máte slovo. Takže pokud je o první otázku, reakce na Omnibus, na návrhy Omnibus, já myslím, že obecně podporujeme ty návrhy, které tu jsou. Jde tu o využití jednotného auditu, také zjednodušené nákladové varianty. To jsou všechno iniciativy, které podporujeme, které by měly být rozšířeny v dalším programovacím období. Všem určitá výhrada je, aby se to stalo, musí tu fungovat ty principy důvěry, budování kapacit a tak dále. Například v jednom z těch případů, kterými jsme se zabývali, byl podobný proces, nějaká konkrétní otázka konkrétního orgánu v členském státě byla předána komisi. Komise pak vydala pokyny, tyto pokyny převzaly další orgány v jiných členských státech a brali je jako nějaká nepřestupitelná pravidla. A musíte si uvědomit, že to skutečně sloužilo pouze pro nějakou konkrétní situaci. Dochází potom k jakému si dokumentace. V rámci omnibusu je určitá snaha, snaha o zjednodušení, ale ta výhrada je, že musí existovat regulační jasnost, a určitá možnost mm, budování kapacit, aby tyto tak užitečné iniciativy mohly být úspěšně implementovány. U toho dalšího bodu jinak souhlasím zcela. Děkuji. Děkuji vám za vaši účast, prezentaci i odpovědi. Takže to je konec agendy výboru Regi. Ještě máme bod různé. Je tu něco dobro různé, nikoliv. Dovolte mi připomenout, že další zasedání bude 20. června ve středu ráno o 9. Děkuji i našim tlumočníkům za jejich pomoc a přeji vám hezké odpoledne. Konec zasedání.